vám. Děkuji vám, kolegové, eh, děkuji všem kolegům z Ekonu, Empl, ITRE, z výboru TRAN i REGI za vaše dotazy. A děkujeme samozřejmě také dezignovanému místopředsedovi za jeho odpovědi. A teď je čas na poslední e, závěrečné sdělení pana dezignovaného místopředsedy. Prosím, máte slovo. Vážení kolegové, děkuji vám mnohokrát za tuto výměnu názorů. Je to poprvé, co jsem eh, se mohl zamyslet nad tím, jak investice, růst a, a, vytváření pracovních míst, jak ten balíček má dohromady vypadat. Pokud byl schválen, rád bych pokračoval eh, v debatách o prioritách každého z vás nebo každého z našich výborů ohledně toho, jaké by měly být priority, když se budeme zabývat investičními programy a jak si myslíte, že by bylo možné ten stávající rozpočet využít mnohem lépe? A jaké finanční nástroje byste nejraději používali? Pokud budu potvrzen, tak také budu potřebovat eh, vaši podporu eh, s prosazováním legislativních iniciativ, zejména v oblasti eh, jednotného trhu. Členské státy řadu věcí dlouho brzdí a brání. A já si myslím, že teď je čas na ambicioznější snahy k vytvoření lepšího jednotného trhu, dát větší prostor malým a středním a podnikům k nabídce jejich služeb a produktů. Jak jsem uvedl před několika minutami, rád bych se zaměřil na své snahy, nebo své snahy na eh, skutečné investice a spolupráci. V politickém životě, i když už nejsem politik, teď už jsem státní úředník, v politickém životě jsem se naučil, že vzhledem k eh, rozdílům mezi a ná, hodnotami a názory jsou často někdy konflikty. Ale z minulosti jsem se také poučil, že lidem se nelíbí, když spolu lidi, eh, politici bojují. Alespoň tak mě to říkají. Mě to říkali, co by eh, ministrovi financí a premiérovi. Proč nepracujete na těch věcech, na kterých jste schopni se shodnout? mi eh, se zeptala na eh, to, že důvěra hmm, není na straně eh, běžných lidí. Takže co kdybychom začali vytvářet atmosféru, ve které bychom nacházeli více otázek, na kterých jsme schopni se shodnout, než v atmosféru, hm, ve které se neschodneme. Využijme tuto příležitost a to ovzduší pro, potvr- pro povzbuzení investic. Jsem si jistý, že to bychom zvládli. Takže ještě jednou bych chtěl eh, poděkovat eh, vám, vážení poslanci, za tuto výměnu názoru. Přeji vám eh, velice příjemný zbytek týdne a také bych rád poděkoval tlumočníkům. Mluvím docela rychle, takže vám děkuji za pomoc a také chci poděkovat eh, pánům ehm, předsedům a paní předsedkyni a sekretariátu za tuto příležitost. Děkuji vám, dodává pan předseda. Děkuji vám, pane designovaný komisaři. Já bych ještě požádal eh, kolegu Gualtieriho. Jenom velice eh, stručně chci poděkovat panu designovanému místopředsedovi za eh, toto zajímavé slyšení, za příspěvek k této debatě. Teď musíme eh, běžet na eh, dodatečné slyšení pana Ahila a dám slovo tady kolegyni Úzko. Já vám také všem děkuji za vaše otázky a chci poděkovat panu Katajnenovi. za ty eh, tvrdé tři hodinky, ale ta eh, slyšení mají být tvrdá a je tak dosáhnete eh, nejlepších výsledků. Takže vám mnohokrát děkuji za toto slyšení a a tohle ještě není to poslední. Děkuji vám a děkuji také všem eh, poslancům Evropského parlamentu. Teď to je jedna velice důležitá informace. V půl třetí bude mi slyšení eh, pana France Timmermanse. Tak konference předsedů eh, bude otevřená pro nás, pro všechny. Tam bychom měli být koordinátoři ITRE v eh, půl druhé. Bude potom ITRE Icon Ample 6 a ITRE Envy, to je další zasedání, 7 hodin. A děkuji a také děkuji eh, všem zástupcům Evropského veřejného mínění, za což nás sledují. Děkuji.